proběhne zítra v poledne. Příští eh, jednání eh, pokračuje zítra 13. prosince v 9 hodin eh, ráno do 2 a potom od 3 do 8 a potom znovu od 9 do 11 večer. Eh, program jednání je, byl zveřejněn, je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu. Naše zasedání je tímto okonce a já vám všem přeji příjemný večer.